No, které třeba vzít v úvahu. A riziko musí být součástí plánování našich aktivit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. Rozprava je uzavřena. Příští zasedání se bude konat zítra 19. května od 9 do 13 hodin a od 15 do 21 hodiny 30. minuty. Pořád jednání je na internetových stránkách Evropského parlamentu. Končím jednání, děkuji panu komisaři, kolegům, tlumočníkům a spolupracovníkům, kteří zde zůstali až do této pozdní hodiny.